Good afternoon. Um, uh, welcome uh, back. Vítejte všichni zpátky po vánoční pauze. Pokud eh, ty z vás, těm z vás, které jsem ještě neviděla, tak přeji šťastný nový rok. Eh, doufáme, že to bude úspěšný eh, rok. Začneme hned pořadem jednání. Máme nějaké změny pořadu jednání. Pořadí e, bylo změněno na žádost zpravodajů. Bod 9. E, Jednotný digitální gateway se bude projednávat zítra. Společná diskuse i e, services card bude zítra odpoledne ve 14.30, pak prezentace komise. Balíčku zboží bude dnes odpoledne. Bod, bod 17, práva cestujících po železnici se odkládá na příští schůzi, to jest na únor. Pokud nejsou žádné další um, připomínky, tak Můžeme přijmout tento pořad jednání, máme nějaké oznámení předsedy, to je důležité. Eh, my jsme oslavili 25. výročí jednotného trhu. Myslím, že všichni, prosím, můžete dávat pozor i komise. Eh, jednotný trh přinesl obrovské výhody pro podniky i občany. Nemyslím, že musím přesvědčovat tento výbor o tom. Náš výbor, mm, zřízen v roce 2004 mm, na propagaci prohlubování jednotného trhu a také byl v čele mnoha jeho úspěchů. Sehráli jsme například klíčovou roli v přijímání eh, zákon o jednotném trhu 1 a 2. Také jsme byli, eh, jako první jsme měli zprávu v říjnu 2012 vlastní iniciativy o dokončení digitálního vnitřního trhu, takže jako výbor jsme stále více odhodláni, aby výhody jednotného trhu platily pro všechny občany i podniky. Další oznámení, jako vždy, tato schůze je webstreamována. Také Máme náš newsletter, nový newsletter z výboru IMCO a také chci přivítat nové ehm, člena v sekretariátu, pan Nelson Ferreira de Silva, který začíná pracovat pro sekretariát výboru a přichází z komise. Takže vítejte v IMCO. Pak bych chtěla, abyste schválili zápis z jednání z listopadu a prosince. Nevidím žádné námitky, takže to můžeme považovat za schválené. A můžeme přejít ke zprávě eh, probíhající interinstitucionální jednání eh, v přeshraniční eh, doručování služby doručování balíčku Mm, zodpovědný výbor je TRAN. My jsme přidruženi podle článku 54. Aktuální informace eh, předá Kristo z Moze za paní Borzan. Děkuji, paní Borzan se omlouvá, že tady není. Eh, uletělo jí letadlo, všichni víte, že se to stává. Paní eh, Borzen chce mm, eh, pogratulovat paní Anderson za vynikající vedení trialogu. Byl to složitý proces, jak víte. Eh, zdálo se v některých fázích, že nařízení vůbec nebude. Hlavní bod eh, článek 5, nový článek 6a k článku 5. To je nezbytné pro to nařízení. Parlamentu se podařilo, aby tam zůstala většina toho textu článku 6a Eh, my jsme trvali na zachování informací pro spotřebitele, včetně odporu ze strany Rady. Velká část toho článku zůstala v tom nařízení, takže paní Morzan děkuje IMKO, je spokojena s textem a chce poděkovat eh, Lucy, Mariana, John, stínovým zpravodajům a sekretariátu za jejich dobrou práci. Děkuji. Děkuji, Kristl. Vidím, že také eh, chcete co říci ano. Já chci mm, potvrdit všechno, co bylo řečeno. Eh, problémy nebyly jenom s radou, ale i komisařka překvapivě eh, trošku váhala s těmi prvky spotřebiteli ochrany. Takže bylo velmi důležité, aby byla podpora GU IMCO, kteří Eh, všichni eh, řekli, že to bylo velmi důležité. Eh, co se týče článku 5, tak to nebyla jenom ochrana spotřebitele, ale také to, že jsme tam mm, zmínili malé střední podniky, mm, co se týče mm, posuzování tarifu, což je důležité stejně jako článek 6a. Já chci všem poděkovat a toto bylo poměrně kontraverzní téma, ani tak v INKO, ale v TRAN. Myslím, že ten výsledek je dobrý, že ukazuje výhody spolupráce ve výborech a mm, na, což nakonec vede k výsledku, na který všichni můžeme být pišní. Někdo další? Děkuji, Lucy. Pokud ne, tak bude aktualizace, přejdeme k aktualizaci dalšího trialogu a to je to jsou typové e, schvalování homologace Dalton. Děkuji. Eh, máme dohodu, hm, takže nejsou žádné další diskuze, které doufíme bude odhlasována zítra. Chci poděkovat všem, kdo na tom pracovali, estonskému předsednictví, eh, komisi, Emiliano Emorani, Carlos Moore a všem stínovým zpravodajům, protože všichni museli eh, poměrně hodně ustoupit ze svých původních stanovisek, byl to kompromis, mm, jak si ve starém smyslu toho slova. Já se domnívám, že můžeme být spokojeni s tou prací, kterou jsme my odvedli rada mm, významným způsobem ustoupila o svého stanoviska. Nyní máme dohodu, kde můžeme jasně říci, že mám, věříme, že máme systém, který zabrání budoucím mm, Dieselgate. A na to bychom měli být pišní. Doufejme, že budeme schopni tedy potvrdit tu dohodu zítra, že to bude úspěšně přijato v plénu v příštích měsících. Děkuji tedy všem, kdo k tomu přispěli i zpravodajům za jejich spolupráci. Děkuji eh, za eh, dobrou práci. Pane Stefanič, také jste si chtěl vzít slovo? Já chci poděkovat panu Daltonovi, který odvedl velice kvalitní eh, práci jako zpravodaj a podařilo se mu uzavřít eh, pozici parlamentu a vyjednávat s Evropskou radou. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout hlavní změny, co, nám, mm, co jsme si přáli dosáhnout, především co se týče nezávislých kroků evropských institucí Členské státy s tím nebyly tak spokojeni, ale to byla ta hlavní změna, že evropské instituce mohou jednat nezávislé, pokud se něco stane evropsk- na evropském trhu, něco podezřelého, pak Evropská komise bude schopna jednat. Což je hlavní změna. Ta pravidla jsou nová a budou stejná na společném evropském trhu. Děkuji všem, kdo se toho účastnili. Děkuji. Ehm, jménem SND také chci poděkovat Danovi za eh, dobrou práci. Já nejsem úplně spokojena samozřejmě, nepodařilo se nám dosáhnout nejlepšího výsledku, kterého jsme mohli dosáhnout. Nicméně, nebýt Evropského parlamentu, tak bych se ten systém vůbec nezměnil. Rada nebyla e, připravena jednat. Když jsme přijali to nové nařízení a vstoupí v platnost, tak zajistíme lepší situaci pro spotřebitele, lepší životní prostředí a věřím, že budeme mít rovné podmínky pro firmy. Takže v podstatě parlament tady e, skutečně splnil svoji roli a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Myslím, že zítra bychom to měli přejmout. Děkuji, Roza. Také jste chtěla něco říci? Ano. Asi si vzpomínáte eh, na to, že to téma už eh, tady dlouho eh, obíhá, dlouho se jim zabýváme a spousta z nás si pamatuje, jak daleko od sebe byly naše vzdálené pozice mezi frakcemi, mezi lidmi, které to zajímalo. Takže já bych se chtěla připojit k těm, kteří uh, Blahopřeji ke kompromisu, velice blahopřeji k tomu kompromisu samozřejmě eh, zpravodaj Danielu Deltnovi a také všem eh, stínovým zpravodajům Kristel, která celá nesamozřejmě na tom eh, hodně pracovala a také Ivanu Štefancovi, který sbíral různé hlasy. A tato dobrá spolupráce a připravenost ke kompromisu nám přináší příležitost k tomu, o čem mluvila Kristel. A sice, že parlament opravdu zanechal svůj otisk na závěrečném eh, textu eh, výrazně a musíme eh, proto být tedy všichni. A jsou takové tři věci, které je třeba zdůraznit, že se podařilo zahrnout do toho kompromisu. Za prvé je toto standardizované diagnostické spojení, které umožňuje stálou komunikaci s, eh, spojeným eh, s diagnostickým spojením, potom eh, dokončení diagnostického období, které umožní dílnám připravit se na řádnou technickou prohlídku a potom přizpůsobení formátu RMI k příslušnému standardu, což znamená, že technické informace, které se týkají příslušné opravy eh, budou eh, dostupné v elektronickém formátu, eh, který bude upravovatelný. Znamená to, že miliony uživatelů automobilů budou moci díky přístupu k RMI z servisů, z toho budou mít přístup a desítky tisíc se jich do toho zapojí a značně to ovlivní trh práce a všechno to vytváří skutečnou konkurenci na tom trhu eh, služeb pro majitele automobilů. A myslím si, že velkou eh, většinou hlasů ten kompromis projde a já gratuluji všem, kteří se angažovali v této věci. Děkuji. Děkuji, Růžo. Zítra budeme tedy eh, hlasovat o výsledcích a potom tady mám ještě jednu zprávu a sice k smlouvám o dodávkách digitálního obsahu. Normálně eh, tady máme na to Evelyn, Evelyn Gebhardt, takže eh, je na cestě. Takže nejdřív dám možná slovo panu Fosovi, který by nám eh, k tomu mohl něco říct. Ano, mnohokrát děkuji. Myslím, že Eh, myslím, kolegyně budu schopen eh, dobře zastoupit. Eh, ve starém roce jsme ještě měli dvě zasedání za estonského předsednictví 5. a 12. prosince. Obsahově jsme se bavili o kritériích schody na prvním zasedání a potom také o proměnách digitálního obsahu. Články 6 a 6a a také články 15. A ve druhém dialogu jsme probívali, probírali články 9, 10 a 12, kde jde o odpovědnost a důkazové prostředky. A stejně tak o hierarchii eh, právních prostředků. Máme naplánovány dva další trialogy, a sice 30. ledna a 6. března. 30. ledna eh, se obsahově zaměříme znovu ještě jednou na článek 15 a také na ukončování smluv podle článků 13 a 16. Celkově musím říct, že eh, jsme dosáhli dobrého pokroku. Zatím ještě nejsme tam, kam jsme se chtěli dostat ale celkově je to dobrý pokrok. Na politické úrovni eh, eh, se hovoří o takových věcích, jako je data, data jako protiplnění nebo eh, ten zabudovaný software, úroveň harmonizace nebo ta záruční lhůta a dlouhodobé smlouvy, které musíme ještě konečně doprojednat. Ale celkově eh, můžu říct, že eh, zaznamenáváme dobrý pokrok, ale ještě bude třeba nějaký čas, abychom eh, se u těch věcí ve spojení dat a, uh, smluvních záležitostí objevili, abychom se ještě tam vypořádali s některými spornými body. Ale zatím můžeme být spokojeni s tím doposud dosaženým. Děkuji, pane Fosy. Pokud vím, tak Evelyn Gebhardt eh, eh, přijde za několik vteřin, tak se ještě zeptám, jestli někdo jiný ze stínových zpravodajů k eh, tomuhle chtěl něco říct. Pokud ne, tak možná minutku počkáme. Možná minutku počkáme, než přijde. Možná sekretariát by nám ještě něco mohl říct v mezičase. Tak Andreas může zaspívat v mezičase. okay, we, we can't, uh... Dobrá, tak nemůžeme eh, všechny zdržovat, takže eh, navrhnu, abychom eh, přešli k dalšímu bodu a paní Gebhardt nám to potom může představit poté, co komise představí balíček k zboží. To znamená, že budeme pokračovat s naším bodem dalším, a sice prezentací Evropské komise k balíčku eh, v oblasti zboží. Jak víte, eh, 9. prosince 2017 komise vydala eh, sdělení, které se jmenovalo v balíček zboží, dva nové legislativní návrhy, návrh nařízení o vzájemném uznávání zboží a také nařízení o, o, o vymáhání předpisů a kontrole dodržování předpisů. Budeme dělat zpravodaj, eh, eh, zprávy k oběma eh, návrhům. Nicméně ta zpráva k nařízení o vzájemné uznávání zboží byla přidána EPP a ta druhá byla přidělena SAD na zasedání koordinátorů toho 26. října minulého roku. Dnes tady máme eh, ředitele pro eh, politiku eh, mm, jednotného trhu a její implementaci, pana Joaquima Nunase de Almeidu. A ten nám balíček představí. Pane Almeido, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. Uh very glad to be here today. Paní předsedkyně, jsem velice eh, rád, že vám dnes poprvé mohu představit eh, balíček týkající se zboží. Myslíme si, že jednotný trh je jeden z největších úspěchů eh, Evropy. Nabrhuje, přináší spotřebitelům větší výběr a nižší ceny, ale nefunguje tak, jak by měl. A proto předseda Juncker se rozhodl že jednotný eh, trh eh, dostane eh, nový podnět. Tato strategie z roku 2015 zdůraznila, jak je důležité jednat i na trhu se zbožím u zboží, kde jsou harmonizovaná pravidla, i tam, kde nejsou. Tam, kde máme harmonizovaná pravidla, je hlavní problém jejich dodržování u zboží, kde nejsou harmonizovaná pravidla, hlavním problémem je přístup eh, podniků na trh ve všech členských státech. To znamená vzájemné uznávání. Eh, ve strategii, je strategii jednotného trhu eh, komise oznámila návrhy v obou oblastech. Evropský parlament to uvítal ve svém usnesení ke strategii z května 2016 volali jste po eh, větším uznávání a lepším uznávání díky revizi právního rámce a eh, vytvoření eh, instrumentů pro řešení sporů v důsledku nedostatečného uplatňování principu vzájemného uznávání. A to, doufám, přesně najdete v nařízení o vzájemném uznávání a v akčním plánu v sdělení k balíčku o zboží. Pokud jde o sledování eh, trhu, eh, tak tam pan Juncker dostal dopis v eh, roce 2016 od 36 poslanců ze čtyřech politických frakcí, který žádal okamžité kroky na základě celoevropských ambicí. A tohle najdete naplněné v návrhu, který se týká dodržování předpisů a jejich vymáhání. Eh, spotřebitelé jsou jádrem tohoto balíčku, ale děláme to také proto, abychom posílili eh, evropský průmysl. Jednotný trh se zbožím eh, se někdy považuje za samozřejmý, ale vůbec ještě není dokončený ani dokonalý. Máme spoustu pravidel, která je třeba vymáhat, jinak riskujeme roztříštěnost. Teď několik čísel, která by vás mohla zajímat, myslím potenciální přínos v oblasti neharmonizovaného zboží nebo produktu eh, eh, je jasný ze dvou čísel. U eh, zboží, kde jsou požadavky na úrovni EU harmonizované, podíl exportu uvnitř EU je 55 vnitrostátní spotřeby, zatímco u neharmonizovaného sektoru je to jenom 35 a, a tady opravdu vzájemné uznávání hrává velkou úlohu. Kromě tohoto zajímavého čísla, a tedy rozdílu 20% bodů, tak eh, studie EU ukazuje, že eh, něco takového by zvýšilo obchod uvnitř EU o 100 miliard eur. Samozřejmě eh, mm, myšlenka obchodních bariér je tady nějak definována, nicméně dokážeme si představit ty potenciální přínosy, které by mohl eh, přinést jednotný trh se zbožím. Pokud jde o nedodržování evropské legislativy v oblasti bezpečnosti, není třeba eh, ty škody eh, vyjadřovat čísly. Nesmíme uzavírat kompromisy, pokud jde o bezpečnost stejně tak, a stejně tak o ekologické cíle. Mám tady několik čísel ovšem, které ukazují, jaký velký, jak velký je problém nedodržování Vychází to z eh, procent eh, prohlídek u daných produktů. U hraček 32% ukazuje, eh, kontrol ukazuje, že hračky neodpovídají. 47% je to u stavebních produktů, 34% u nízkonapěťových elektrických zařízení a 58% u elektromagnetického a elektrického Eh, zařízení. Eh, to znamená, že to eh, bývá někde až 50 a 60 kdykoliv se udělá kontrola. To znamená, že to není že nějaký marginální problém, dámy a pánové. Abychom usnadnili eh, pohyb neharmonizovaného zboží, tak ta legislativa, kterou předkládáme, eh, zavádí deklaraci o vzájemném uznání. Jejím cílem je eh, usnadnit dialog mezi hospodářskými subjekty a vnitrostátními úřady při posuzování toho, jestli už je produkt řádně uveden na trh v jiném členském státu. Zvýší to právní jistotu jak pro úřady, tak pro podniky a pomůže se to vyhnout administrativní zátěži a průtahům. Návrh také eh, řeší nedostatek eh, eh, efektivních a rychlých právních opravných prostředků pro subjekty tím, že poskytuje rychlý mechanismus k řešení problému. Ten je založený na Solvitu jako v prvním kroku a potom ve druhé instanci nebo v poslední instanci komisi, která může být tedy pomocí k vyřešení k vyřešení problému. Teď pokud jde eh, vymáhání eh, těch předpisů samotných, eh, tak tady máme síť pro soulad předpisů s, tedy, pardon, zboží se předpisy. Tato síť je podpůrná strukturou, která podporuje společné aktivity. Není to, nespočívá to jenom ve výměně informací, ale o, o ve skutečných krocích v terénu podpoří to spolupráci eh, v dohledu nad trhem na evropské úrovni. Eh, sítě vedená komisí eh, ze všech, složenou ze zástupců všech členských států a komise. Mm, předpokládá se, že se tam bude odehrávat velká spolupráce a výboru bude k dispozici asi 60 zaměstnanců komise. Dále je tady požadavek eh, eh, zavést v Evropské unii člověka, který bude zodpovídat za eh, dodržování předpisů. Jeden problém je někdy v EU, že jednáme s, s podniky, které nespolupracují. Pokud je tady nějaký dovozce, tak můžeme jednat s dovozcem, ale pokud ne, eh, tak máme eh, kolikrát problém, jako v případě online prodeje zboží. Takže eh, zde je takový návrh, aby vždycky každý podnik, který dováží něco, měl odpovědnou osobu za takové kontakty. Tolik tedy k tomu, k těm prvnímu návrhu. A teď několik slajdů k těmto návrhům. Nejdříve k vzájemnému uznávání. To znamená, posuzování, eh, posouzení dopadů ukázalo, eh, že máme velký problém, eh, pokud je o neinformovanost. Řada podniků a národních orgánů prostě nebyla informována o tom, že existuje něco jako vzájemné uznávání. Druhý problém je, že podniky kdykoliv čelí odmítnutí přístupu na trh, tak to mohou napadnout akorát před soudem, což je zdlouhavé a nákladné. A potom závěrem. Národní orgány si eh, navzájem nevěří, pokud jde o jejich eh, regulační přístup. Neukazují, eh, nebo nepřijímají snadno regulační přístupy v jiných zemích. A proto z pravidla uplatňují svá národní pravidla ke škodě vzájemného uznávání. To je sociologická realita, která už existuje 20-30 let a my, je třeba, my bychom si měli něco dělat. Jak už jsem říkal, a znovu myslím si, eh, že eh, asi nestačí eh, se zaměřovat na ta čísla. Pokud srovnáte národní spotřebu s přeshraničním obchodem, tak zjistíte, že u harmonizovaného zboží u 100% národní spotřeby, tak se 55% z obchodu je přes hranice, zatímco u vzájemně uznávaného zájemně neuznávaného zboží eh, je to jenom 35%. A tím to ukazuje, že buď harmonizace funguje, eh, eh, že harmonizace funguje a vzájemné uznávání nefunguje, nebo naopak. Tedy, pardon, nebo funguje mnohem méně. Hmm, čím sofistikovanější trh se zbožím je, tím větší, ter, tím větší tendence tady je k harmonizaci a také hospodářský potenciál, který můžeme eh, získat eh, eh, snížením obchodních bariér, tak to studie objednaná Evropským parlamentem ukazuje, že by mohlo dojít k nárůstu vnitrounijního obchodu až o 100 miliard eur, čili více pracovních míst, pokud se to zreguluje správně. Toto je také faktický prvek. Harmonizace se týká 80% trhu se zbožím, zatímco vzájemné uznávání jenom 20%. Ale pokud si myslíme, že 20% potenciální ekonomiky nefunguje eh, dobře, tak máme problém. A teď eh, ten faktický základ toho návrhu. Eh, nebo to byl faktický základ a teď k širšímu kontextu. My navrhujeme aby bylo, vzájemné, eh, aby bylo uzna, prohlášení o vzájemném uznávání, kde ta firma dobrovolně na základě eh, standardizované šablony eh, prohlásí, že její produkt by byl řádně uveden na trh v členském státě, kde byl vyroben. Cílem tohoto je usnadnit ten možný dialog mezi výrobcem a národním orgánem a, a také navrhujeme jako pravidlo, aby národní orgány nežádaly o e, více informací než o informace, e, které jsou uvedené v té deklaraci. Dále, pokud jde o e, řešení problémů, to znamená, abychom se vyhnuli s dlouhavým soudním sporům, tak tam navrhujeme, aby Solvit získal úlohu, které při tedy eh, sladěvání názorů těch dvou eh, úřadů vnitrostátních, které si nerozumí, Na to by byly tři měsíce. Komise by mezi tím eh, mohla vydat stanovisko k souladu s tím jedně o konkrétním zamítnutím připustit zboží na národní trh a hm, tím bychom usnadnili eh, fungování eh, principu vzájemného uznávání. A potom ještě ke vzájemnému uznávání. Také zvyšujeme úlohu eh, kontaktních bodů produktových a myslíme si, že je tady problém i jak u sledování trhu, tak u administrativní kvalitě na národní úrovni, který je třeba řešit v tuto chvíli. Myslíme si, že tato produktová kontaktní místa musí být eh, hlavní komunikační cestou pro všechny harmonizované i neharmonizované produkty, zatímco hlavní roli pro neharmonizované produkty eh, měla pouze do posud. To znamená, bude se podávat tam informace i o těch harmonizovaných oblastech. Budou eh, se muset účastnit v těch skupinách harmonizované spolupráce. To znamená, že tohle by byly takový vyslanci pro fungování v toho harmonizovaného trhu na národní úrovni. Také by se zde notifikovala ta rozhodnutí o eh, odmítnutí přístupu na eh, trh, abychom snížili, zvýšili průhlednost, což je systém, který v tuto chvíli eh, který funguje poměrně špatně. Je tady minimální oznamování toto odmítn, tě, těchto odmítnutí připuštění na trh na národní úrovni. A tohle by bylo všechno spojeno s, té, s tou jednotnou digitální bránou. A v neposlední řadě jsme přesvědčeni, že je zapotřebí i dalších nelegálních pardon, kroků mimo legislativu, aby se prosazoval celý tento systém, například školení, zaměřování se na problematické uh, skupiny. Myslím, že samotní podnikatele budou mít zájem na to, aby toto vzájemné uznávání fungovalo, aby existovaly nějaké manuály, a uvědomí si, že třeba mít podobné doložky o fungování jednotného trhu i na úrovni národní vnitrostátní legislativy. A nyní se tedy dostávám k dohledu nad trhem. Tady Zase eh, několik údajů. Nemáme konkrétní údaje o tom, jaká je procentuální hodnota těch, eh, toho zboží, které je v nesouladu. Nicméně, pokud to dochází k inspekcím, tak eh, ta procentuální hodnota zboží v nesouladu je poměrně vysoká, to je těch 20 až 60 A pak máme také údaje, které dokazují, že většina těchto případů nedodržování jsou závažné případy. My nehovoříme o nějakých těch triviálních případech, eh, kdy dochází k nepolnění nějakých eh, málo důležitých pravidel. Tady se jedná spíše o otázku zabezpečení či zdravotní hledisko. Otázka, proč to v Evropě nefunguje příliš eh, dobře. Ono to také vyplynulo z hodnocení dopadu. Za prvé je tu velký problém se zdroji pro oblast eh, těch příslušných orgánů na dohled nad trhem. Často nemají dostatečný počet zaměstnanců, nedostatečné kapacity a často právě i oni jsou předmětem škrtů těch prostředků na zajištění dostatečného počtu zaměstnanců. Také existují velké nedostatky, co se týče poskytování informací pro samotnou podnikatelskou sféru, také eh, Eh, ten systém, legální systém pro vymáhání není dostatečně homogenní, je takový, řekněme, fragmentovaný nebo není dostatečně rázný ve všech oblastech Evropy. A ta otázka fragmentace, ta se týká také zorganizování samotné situace dohledu nad trhem. To je velký problém v Evropě. Uh, No a v neposlední řadě dalším problémem je stále se měnící kontext, co se týče navyšování prodeje online. Víme, že se navyšuje objem prodeje online. Zatím ve srovnání s klasickým prodejem to ještě není tak eh, velký objem, eh, ale když si to přehodnotíme, tak zjistíme, že prostě tento druh prodeje narůstá obrovským způsobem a je třeba tam tu kontrolu zajistit. Takže tady navrhujeme tedy, aby těch 500 různých orgánů na dohled nad trhem se nějakým způsobem sjednotilo, aby se vytvořila taková evropská síť pro dodržování předpisů ve věci zboží. Samozřejmě Potřebujeme mít takový jednotný obrázek o tom scénáři na celoevropském trhu, kam by se zapojili všechny příslušné orgány. Ta síť by zasílala informace tam, kam mají být zasílány, podporovala by školení, testování, také by byla takovým eh, mediátorem, aby se zabraňovalo třeba nějakým 27 duplikacím v rámci těch kontaktů mezi jednotlivými národními orgány. To také vede k tomu, že by to byl jeden zodpovědný člověk na úrovni EU, který by to řídil. Pak eh, vlastně tím nechceme vystupovat nějak proti podnikům ze třetích zemích. Čistě o co nám jde je postavit i ta, to plnění pravidel toho dohlížení nad trhem by mělo tyto podniky stanovit na stejnou úroveň jako to, co vyžadujeme od evropských podniků třeba v případech eh, obchodování s Čínou, s Indií a podobně. Myslíme si, že všichni tito by měli mít nějakého zodpovědného člověka na území EU, který by dohlížel nad tou oblastí dodržování předpisů. Také eh, se zabýváme tím tou otázkou prevence, prevence v oblasti dodržování spíše, než se zaměřovat jenom na sankce. Víme, že těch eh, nějakých 500 národních orgánů by mělo být dostatečně vybaveno moderními prostředky pro dohled nad trhem. My si nepřejeme nějak změnit ten eh, systém a fungování těch národních eh, orgánů pro dohled nad trhem. To je ostatně otázka subsidiarity. Každý členský stát si rozhoduje o tom, jak budou fungovat. Ehm, my se nemůžeme tady nějak vměšovat a říkat, že ve státě, který má mnoho, třeba několik desítek takových orgánů, že tam by to mohlo fungovat lépe nebo hůře než ve státě, který má třeba jenom jeden orgán pro dohled nad trhem. Pak eh, myslíme si, že by se měla vylepšit také, eh, a to hodně, eh, spolupráce mezi celníky celní zprávou ve prospěch zajištění dodržování. Balíček o bezpečnosti a dohledu nad trhem Toto eh, propojení jsme nechali na rozhodnutí spoluzákonodárců. Myslím, že eh, parlament ví, jak je to eh, s tímto balíčkem. My jsme se rozhodli jej nestáhnout. On ho nenahrazuje. Návrhy z roku 2013 a pokud ta jednání o návrhu o dohledu nad trhem z roku 2013 budou znovu zahájena, tak se bude brát v potaz právě i ta příslušná změna, ke které dojde v této oblasti v případě, že si vyslouží jednomyslný názor. Paní Měnkovská, pan Juncker eh, se opravdu budou snažit, aby tento legislativní balíček týkající se zboží byl uzavřen ještě do konce mandátu tohoto vašeho parlamentu a myslím, že všichni si tady uvědomujeme, že i my za strany komise se budeme snažit toto tedy do... Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a já chci poděkovat Evropské komisi za prezentaci. Chtěl bych v první řadě říci, že oba návrhy vítáme, protože eh, další číslo více než 600 miliard eur, pokud ve všech oblastech prohloubíme jednotný trh, a to je závěr studie, si se zboží velice vítáme, podporujeme ho. Důležité je, aby se využívala stávající infrastruktura, aby se k tomu nepřidávala. Si se zboží velice vítáme, podporujeme ho. Důležité je, aby se využívala stávající infrastruktura, aby se k tomu nepřidávaly další náklady. Spíše tedy, aby se využily stávající úřady, tím mám na mysli využívat v první řadě solvy, podniky, protože velké nadnárodní podniky, ty se velice dobře vypořádají se stávající situací na trhu, ale nové podniky, které jsou vítan zejména malými a středními podnikateli, což je tedy opravdu oblast, která je zapotřebí um, uh, k rozvinutí na úrovni evropského trhu. A mám otázku, co se týče konkrétně toho vzájemného uznávání, protože data prokázala, že 50 objem zboží s harmonizovaným přístupem, tak co komise očekává potom tedy konkrétně splnění tohoto, této části balíčku o vzájemném uznávání, tak to bude eh, tedy čím dál více zboží vzájemně uznávaného. Jaké tedy následně bude mít komise eh, výhledy o budoucnosti trhu? Děkuji, Nikola Danti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Když eh, komise prezentuje, myslím, že to dobré vzdělení, mm, protože Cílem je zlepšit oběh zboží, bezpečí zbožím, které nemají harmonizované standardy pro vzájemné uznávání. V posledních jako zaplavován padělaným zbožím, které přichází zemí mimo EU. Bohužel tyto produkty nejsou bezpečné pro spotřebitele, poškozují seriózní firmy, konkurenci na trhu. A um, u, co se týče a členské státy nebyly schopni dospět ke kompromisu, což mě velmi znepokuje. Nicméně se musíme dívat dopředu, prosperovat. Budeme mít jistě možnost se o tom bavit hlouběji. Toto je první stanovisko. To jsou hlavní cíle, které musíme sledovat. Z těchto důvodů pan Dalton. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji komisi. My vítáme tento návrh, je to krok vpřed vzhledem k eh, tomu, že ty předcházející snahy o reformu nebyly aktivní delší dobu. Já mám několik dotazů. Zítra máme přijmout velkou změnu dohledu na trhu mm, vlastně motorových vezidel. Mnoho eh, věcí, které by si přál parlament, například větší spolupráce mezi členskými státy, širší databáze eh, dohledu produktů, jsou nyní v tomto návrhu. I když komise byla tak eh, proti té databázi u typové homologace Eh, motorových vozidel, takže je zajímavé, jak se to vyvinulo v komisi, když vítáme to, že naše eh, mm, představy přijímáte. Další oblast mám otázky. My podporujeme ty záměry, které mm, je velmi důležité eh, otevřít vnitřní trh, ale je tady několik oblastí, kde se na to musíme podívat blíže. Jednak pravomoci dohledových orgánů jsou velice široké, včetně práva dělat audity, přístup k dokumentu, kohokoliv, v soukromé i veřejné kanceláři, včetně bankovních účtů, možnost zabavovat produkty, právo dělat pohovory se zaměstnanci, právo sankcí, pokud vzhledem k šíři těch pravomocí jsou Eh, nějaké případy který, eh, nedodržování, která, kterých si komise je vědoma, která nebyly vyřešeny a které eh, mají spadat pod tyto nové pravomoci, anebo to je prostě, tam jsou všechny možné pravomoci a uvidíme, jak to nakonec dopadne na konci legislativního procesu. Moje druhá otázka jsou testovací zkušebny Unie podle článku 20 to je něco jiného, než to, co jsme odsouhlasili v typové homologaci. Typové homologace aut se mohou používat laboratoře třetí strany. Může komise potvrdit, jaké produkty má na mysli pro, tato, pro tyto e, kapacity do budoucna? E, budou e, nahrazovat národní orgány, národní kapacity? to pak byste ale museli zřizovat laboratoř pro každý produkt. To se mi nezdá jako nejefektivnější. Poslední věc, co se týče eh, označení osoby které, která bude zodpovědná za eh, informace o dodržování, tak tady mám určité problémy, protože to by bránilo všem malým a středním firmám ze zemí mimo EU, aby obchodovalo v EU. Pro mě by to byla poměrně významná netarifní bariéra. Je tento požadavek eh, naše eh, podniky, pokud budou exportovat do třetích zemí a očekáváte odvetná opatření z těch trhů? A Co se týče e-commerce, týkalo by se to eh, webových stránek, které jsou přímo eh, cílené na mm, evropský trh, ale evropští spotřebitelé tam mohou nakupovat. Takže mě by zajímalo více informací, jak by toto mělo fungovat. Crystal? Dělat já jsem tady 11 let, eh, pracuji na bezpečnosti produktů, takže mm, s tím mám zkušenosti. Jedno z témat, které jsme nevyřešili, jsou nedostatečné zdroje. Mm, ale naráží to na nedostatek zdrojů v členských státech. Mě by zajímalo, zda v případě, jak jsme to vyřešili u typové homologace, tak tam jsou členské státy poušlenky a říci, že členské státy by měly kontrolovat 2% zboží, které vstupuje na trh. Nevím, jaká čísla můžete používat, ale to, že by bylo povinné, aby členské státy prováděly určitou ze strany Evropského parlamentu, abychom viděli, jak se to bude vyvíjet. Také jste zmínili mm, zajímavou vazbu mezi tímto balíčkem a nařízení o mm, bezpečnosti produktů. Jsem ráda, že jste nestáhli nařízení o bezpečnosti produktů. Zaseklo se to v radě. My, e, které související s produkty, jak zajistit, aby byly bezpečnější, bezpečnost v designu a podobně. Takže větší e, tržní dohled bude krok správným směrem. Ale I na toto se musíme podívat. Doufám, že uděně parlamentu. A doufám, že to vyřeší slovo. Děkuji také. Já vítám toto nařízení a mám několik připomínek, několik otázek. Velice podporuji, co řekla Nikola ohledně padělaného. Byla odpověď, která se týkala jenom e, práv duševního vlastnictví, nikoli bezpečnosti. E, co se týče elektrických třeba žehličky na vlasy, které jsou velmi nebezpečné, mohou způsobit požáry. E, článek 18 produkty, které přece, že tady opatření, článek 61 3, kde se říká, že opakovaní pachatele budou dostávat větší pokuty, protože jeden z hlavních Eh, otázek tady je o, o odrazovací faktor. Dostávat větší pokuty, protože jeden z hlavních eh, otázek tady je o, o odrazovací faktor. Hmm, že informace o dodržování práva, tady já s Danem nesouhlasím, myslím, že to je velmi důležité. Musíme tady udělat krok. Děkuji paní předsedkyně, děkuji komisi. mám několik eh, bodů. Jednak, eh, jeden se týká um, také škrtů ve veřejných službách. tí mají zdroje, aby to implementovali. To je obtížné, protože my nejsme. Tí mají zdroje, aby to implementovali. To je obtížné, protože my nejsme. Tí věc, vy jste uh, řekla, že 30 a 60 nerespektuje pravidla, tak to je dost šokující. Vy jste tady uváděla statistiku do stavební a jiné výrobky. Pro občany, když se blížíme k evropským volbám, tak je důležité, aby viděli, že něco děláme, abychom to vyřešili. Otázka, jak to efektivně udělat v krátké době, aby to prošlo tímto parlamentem. To je věc, která by skutečně prospěla všem pokud bychom něco konstruktivního udělali. A celkově je důležité se dostat dál. Vaše statistiky o harmonizovaných standardech a vzájemném uznávání je poměrně e, eh, překvapivá. Je to... Děkuji. tomu, co už říkala Kristl. Ehm, jak může komise garantovat, eh, aby příslušnost pro orgány národního dohledu byly dobře eh, zajištěny? Je to také tak, že jsou ustanovení například pro eh, vozidla, tam jsou specifické předpisy, technické je to velmi silně regulované, tady je potřeba kvalitního dohledu. I na evropské úrovni jsou důležité kompetence a tento návrh je součástí um, balíčku a tam jsou podobné um, nápady pro jiné produkty. Je to třeba rozšířit pro většinu produktů. Je to tak, že Tady jsou jiné prahové hodnoty, které platí než u nákladních vozidel. Kristel už položila stejnou otázku, jak to vypadá s dohledem na trhu. Pokud eh, se nikdo další nehlásí o slovo. Děkuji. Mohu říci, že to bylo opravdu povzbuzující kolečko výměny názoru. Vidím tu celou řadu možností k dosažení konsenzu mezi námi. Asi tu nemohu detailně odpovědět na všechny otázky, které tu zazněly, nicméně pokusím se zareagovat na některé z nich, alespoň ty, které jsem si lépe poznamenala, ale určitě se ještě za mnou zastavte nebo ozvěte se, pokud jsem nezareagoval dobře k tomu, co řekl pan Stefaneč. Zda si přejeme víc, větší míru harmonizace, větší než těch 55%. Ne, já bych ty údaje chtěl objasnit. Když se podíváte na veškeré zboží v Evropě, 80% je podrobeno harmonizaci a 20% ne takže jsou pokryty principem vzájemného uznávání. To je jedna věc a to prokazuje tu že obrovská většina produktů v Evropě je podrobeno legislativě týkající se harmonizace těch 55 eh, a ten, a eh, ten zbývající údaj, tedy, to se týká tedy národního množství a množství eh, obchodovaného produktu. To v případě vzájemného uznání uh, v případě, že národní spotřeba dosahuje 100%, tak máme ekvivalentní údaj 35%, což je obchodováno přehraničně, ale u harmonizovaných eh, výrobků je to 55%, takže je tu o 20% více přeshraničního výrobku u produktů, které jsou pro, um, podrobeny harmonizaci než u výrobků, které podléhají vzájemnému uznávání. A já si nemyslím, že z toho můžeme vyvozovat, že takto budeme harmonizovat všechny výrobky v Evropě. Jak jsem předeslal už předtím, eh, čím víc je ten výrobek sofistikovanější a komplexní, tím je tam větší míra a větší požadavek na harmonizaci, takže asi bychom tím to neměli říkat, že prostě budeme harmonizovat vše, to by stejně míra a větší požadavek na harmonizaci, takže asi bychom tím to neměli říkat, že prostě budeme harmonizovat vše, to by stejně. Já Děkuji za vaši podporu a to, že oproti jiným návrhům tento se vám líbí.